stahovat pouze pokud by měla být, eh, pokud by nezhoršila postavení pracovníků. Směřujeme k sociálnějšímu prostoru v Evropě a některé nástroje strategie 2020 a evropský sociální model tedy ještě nedozrály. A musíme se snažit o odstranění překážek na vnitřním trhu, které brání realizaci těchto záměrů. Avšak eh, musí se tak dít při dodržování práv pracovníků, které se nesmějí stát obětmi těchto přemístění, ale musí být zde také zvýhodněni. Musí být konkurenceschopnější díky přemístění a je třeba nabídnout pracovníkům stejné výhody jako v zemi původu, ne více. Přemístění je privilegiem velkých evropských příhraničních podniků, malé a střední struktury, to je malé a střední podniky, kapitálové společnosti a podobně, ty nejpočetnější by neměly být eh, blokovány sou, současnými předpisy, které brání jejich výkonnosti. Závěrem, mým přáním bylo, aby komise předložila studii o dopadu této směrnice s přihlednutím k cílům článku 9, abychom nahradili nedostatky hodnocení, které bylo zveřejněno v roce 2000. Věřím, že rychle dospěje k plodné spolupráci s kolegy stínovými zpravodaji a jsem jim plně k dispozici a děkuji. Paní Regner a paní Wikström. Děkuji, paní předsedající. Já jsem naslouchala velice pečlivě a jsem předběžně přesvědčena o tom, že zde ve výboru najdeme konstruktivní řešení. Páč si myslím, že ten přístup k tématu je velice zajímavý. Celá tato komplexní problematika představuje velkou mezeru v evropském právu. Komise má spoždění a my jsme vystaveni jakémusi sporu mezi jednotlivými právními systémy. My nyní máme komisaře, který je aktivní a e, také bude brát v úvahu zájmy pracujících. E, nicméně e, komise se pořád jakoby zdráhá uznat přínos tohoto tématu takže já si myslím, že ten přístup pana Volka a jeho posouzení eh, dopadu z různých studií, eh, že to je velice konstruktivní věc a týká se to tedy eh, jak přenášení sídla, tak dalších třeba daňových důsledků. A já myslím, že je to velmi zajímavý materiál. Já bych se chtěla zmínit u o jednom bodu. Evropská soukromá společnost, která nyní leží u ledu, je určitě jedním z rozhodujících, spoluurčujících důvodů, proč nebo jak by se měla řešit ta neřešená otázka přeshraničního podnikání já myslím, že bychom skutečně eh, měli najít nějaké uspokojivé řešení, jinak eh, se dá očekávat, že také přemístění sídla firmy se ocitne u ledu eh, nebo nebude brána jako vážně. Já myslím, že ta laťka u fúzí společností, tedy u té příslušné směrnice, je možná trošku nízko, i když Eh, podařilo se konečně dosáhnout určité eh, konstruktivního řešení evropské akciové společnosti, to je dobře, ale určitě je tam spousta materiálu, který stojí za to, abychom ho i zde zapracovali. Děkuji paní Winks. Wingström. Děkuji paní předsedající. Já bych eh, panu zpravodaji ráda poděkovala za práci eh, na tomto stanovisku eh, za výboru, kde já obvykle tady také pracuji. Já tady děkuji zpravodaji za vyvážený pohled na věc a eh, za vzetí v úvahu všech faktorů při, v případě přemístění sídla. A také se zde strana respektuje eh, právo volby sídla firmy v souladu se smlouvou Evropské unie. Já plně souhlasím s tím, že je nezbytné posoudit všechny dopady a já ho posuzuji, aby to nepřestal zdůrazňovat. Dneska může firma se přemýšlet tím, že provede likvidaci na starém místě podnikání a znovu se založí na novém místě. Je jasné, že toto vždy je spojeno s, obry, s obrovskými administrativními výdaji, zbytečnými náklady a také sociálními dopady. Proto je tedy důležité, abychom odstranili stávající překážky a abychom umožnili plné využívání svobody volby místa podnikání. Je to důležité také pro eh, zachování práv eh, podílníků, akcionářů, zaměstnanců a věřitelů. Já jsem proto, aby všechny návrhy byly v souladu s článkem 9. To znamená, to je eh, vysoká zaměstnanost, garance sociální ochrany, boj proti sociálnímu vyloučení a vysoká úroveň vzdělávání pracovníků plus eh, ochrana zdraví. A já myslím, že toto, pokud bude zajištěno, pak společný trh je eh, cestou vpřed. Já bych na závěr chtěl říct, že se velice těším na uh, plodnou spolupráci se spravodajem a dalšími stínovými spravodaji a zatím blahopřeji spravodaji k dosud odvedené práci. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Připomenu kolegům, že toto je trošku zvláštní postup. Nevím, zda všichni vyhodnotili jeho dopad, protože ve výboru Jury je to zpráva z oblasti legislativní iniciativy. To znamená, že ta doporučení jsou uvedena na závěr zprávy. Žádání do dalšího slovo. Není-li tomu tak, požádám zástupce komise, zda se chce vyjádřit. Případně nás seznámí s současným stavem, protože pokud parlament přišel s touto legislativní iniciativu, tak si asi myslí, že komise příliš rychle nepostupuje, ale komise se nechce vyjádřit, takže pane zpravodaji, máte slovo na závěr. Děkuji stínovým zpravodajům za jejich vystoupení. Vezmu v úmahu připomínky paní Regner týkající se směrnice o akciové společnosti a nebudeme tedy brát toto jako základ. Budeme pracovat společně se stínovými zpravodaji a jsem plně k dispozici stínovým zpravodajům. Děkuji. Děkuji mnohokrát. V této věci bude termín pro pozměňovací návrhy takový, že členové výboru budou pracovat o prázdninách, předloží pozměňovací návrhy do 17. srpna v pravé poledne. Poté je projednáme 8. září a 19. září budeme hlasovat. Výbor Jury bude hlasovat 11. září. V zásadě se bude hlasovat na plénu při listopadovém plénu 1. Ukončili jsme tento bod a přistoupíme k hlasování. Navrhuji, abychom počkali chvilku, protože znám kolegy, oni se k nám připojují až přesně v hodinu hlasování, což je zcela normální a mezi tím využiji této chvilky, abych informovala eh, celý výbor, že, jak jsme už o tom mluvili na koordinátorech, při přípravách sociální G20, která se bude konat eh, koncem září, tak jsme eh, se rozhodli pozvat pana Somaviu, generálního ředitele Mezinárodní organizace práce. Bude to velká premiéra, protože poprvé vystoupí ve své funkci v našem hemicyklu. A tato akce eh, vyvolává určité organizační problémy vzhledem ke zvyklostem našeho parlamentu, ale podle posledních zpráv bychom měli mít tuto výměnu názoru. A dojde tedy k přerušení plenárního zasedání ve středu ve Štrasburku. Bude to 14. září a pravidlem je, že mohou při slavnostním vystoupení pro, promluvit pouze hlavy států a generální tajemník OSN. Takže necháme pana Somaviu vystoupit na plénu tak, že dojde k přerušení plenárního zasedání a plénum se promění v konferenci předsedů, která bude přístupná všem poslancům. A takto se bude moci pan Somavia eh, tedy vystoupit. A kdyby se to nestalo, protože se do 14. září věci mohou změnit, tak bychom uspořádali pravděpodobně mm, realizaci návrhu reform, kterým se zabýval kolega Hanes Svoboda a který si přeje, aby hemicykl mohl být využit pro společné zasedání výboru, kde bychom byli vedoucím výborem a kde bychom spolupracovali s dalšími výbory. Ať ten formát bude jakýkoliv, tak dobrou zprávou je, že 14. září generální eh, ředitel MOP bude v parlamentu a vystoupí v podobě, kterou ještě upřesníme. Chtěl jsem vás o tom informovat, nen proto, abych zaplnila tento čas, ale proto, abyste byli informováni a mobilizováni, protože pro náš výbor je to zajímavá perspektiva. Je 9 hodin 26 minut, tak eh, si necháme ještě 4 minuty času, než se připojí kolegové. A pokud máte něco do bodu různé, tak neváhejte, teď je ta pravá chvíle. Bien, chers collègues, je comprends que... Milí kolegové, vyrozuměl jsem, že se k nám všichni přidali a přistoupíme tedy k našemu hlasování. Hlasujeme v bodu 10 o návrhu stanoviska paní Hirš o boji proti předčasnému ukončování školní docházky odstavec 1 Kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Dostáváme se ke kompromisu B po odstavci 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Po odstavci 1 pozměnce návrh 9, paní Moha Šachtě, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Kompromis C. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Stavec 2. Pozměňovací návrh 13. Paní Jaroky, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. nový odstavec 2, poznali se 16. A ještě 15, paní Regner a Steinruck, kdo je pro 15, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 16, pana Mana, kdo je pro, proti, zdržel se, myslím, že je to schváleno, musíme si to ověřit, zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 29 pro, 11 proti. Je to evidentně schváleno. 17 stejného navrhovatele, kde pro, proti, zdržel se stejná většina. Kompromis D, kde pro, proti, zdržel se schváleno po dvojce 19, paní Moha Šachtě, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno 21, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno odstavec 3, 22, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno 27, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno 25, pana Mana, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 26 pana Bulong kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 23, je pro, proti, zdržel se, schváleno. Po odstavci 3, 28, paní Papadopulo, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 29, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. V 3 kompromis E, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Odstavec 4, pořád se na 34. 33, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 35, paní Papadopulo, kdo je pro, proti, zdržel se Schváleno. 36 pana Bulon, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Po odstavci 4 pozměňovací návrh 39 paní Papadopoulou, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. 40, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. 41, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Odstavec 5, pozice na 43, paní Bizoto, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis F, pěti politických skupin, včetně a tak dále. Kde pro kompromis F, kde proti, zdržel se, schváleno. Dostáváme se Pozměňovací 54. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 56. Pana Bulon. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 57. Paní Plam. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 58. Stejné navrhovatel. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 59 kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 60. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 61. Pana Helmera. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Po odstavci 5. 62. Pana Pupaky se zpět odstavec 6, pozměňovací návrh 64, paní Bizoto, návrh na vypuštění, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 65, pana Helmena, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, zamítnuto, ano, chtěl jsem potěšit pana Helmera. Kompromis G pěti politických skupin, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Čímž odpadá celá pozměňovací návrhu, dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 80 pana pánu Gutierreze Preta a Serkase, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 81 pana Bulo odpadá, jakož i 82. 83, paní Cimr, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 84, stejné navrhovatelky, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 85, kdo je pro? Proti, zdržel se. Asi je to zamítnuto, ale ještě to ověříme, zahajuji hlasování. monde a pu voter, le vote est clos. Končím hlasování. 28, 19. Nic by to asi nezměnilo, je to jasně schváleno. 85 paní Cimr, kdo je pro? Neproti, zdržel se. Schváleno. 87 paní Turunen, kdo je pro? Takže zpět. Opakuji. 84 schváleno, 85 schváleno. Hlasujeme o 86. Kdo je pro návrh 86? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Chcete si to ověřit? Tak si to ověříme o 86. Zahuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 28 pro, 20 proti. Je to jasně schváleno. 87 paní Turunen, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 88 paní Turunen, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 89 paní Hirsch, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 7. 90 paní Cimr. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 92 je kompatibilní. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 93 pana Bulon. Kdo je pro? proti, zdržel se. Schváleno 94. Odpadá. Hlasujeme o 95C. Paní Paxas, kde pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 96. Paní Turunen. Také je kompatibilní a hlasujeme o 96. kde je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Pozřejmě se na 97. kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 98 odpadá. Hlasujeme o 99, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. pozice návrh 100, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 101, paní Bizoto, kdo je pro, proti, zdržel se, 101 bude ověřena elektronicky za hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 24 pro 21 proti, je to schváleno. 102 paní Turunen, je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 103, je pro, proti, zdržel se, schváleno. 104 pánu Pupakise Baldasare, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 105 stejných navrhovatelů, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 106 pana Pupakise, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, odstavec 8, 107 pa, eh, paní Hirš a Turunen, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 109 je kompatibilní, kdo je pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 110. Odpadá. Hlasujeme o návrhu 113. Kde pro? Kde proti? Zdržel se Schváleno. 114 odpadá, hlasujeme o 115 pánů Prieta a Serkase, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Můžeme si to ověřit? Tak jsem se asi spletla, říká paní předsedkyně. Ověřujeme si 115. Končím hlasování. 28 pro, 19 proti. Je to skutečně schváleno. 116. paní Bizoto, kdo je pro? Neproti. Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis H pěti politických skupin, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Jasně schváleno. A pozvím se návrh 124 pana Bulon, kdo je pro? Kdo je proti? schváleno. 125 paní Turunen, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní budeme hlasovat elektronicky o celém stanovisku paní Hirsch za hlasování. O jeden hlas více máme u EPP. Vyndejte kartu. Je to v pořádku. Hlasovali všichni, končím hlasování. 46 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. Takže blahopřejeme navrhovatelce. Dostáváme se k bodu 11. Hlasování o dopisu panu Lamasurovi, předsedovi výboru pro rozpočet, Týká se uvolnění prostředků z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci pro Rakousko. Jde o dva dopisy pro rakouské případy v bodu 11 a 12 a navrhuji, abychom o tom hlasovali společně, jakož i o mobilizaci technické pomoci pro rok 2011. Nikdo není proti. Hlasujeme o třech dopisech. Jde pro, proti, zdržel se. Schváleno. Dostáváme se k bodu 13. Dostáváme se k hlasování o stanovisku pana Ludvigsona o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik a v odstavci 11. Pozměňovací návrh 14 byl stažen. Hlasujeme o kompromisu C. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se. Schváleno. se návrh 18, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 19, žádostí o dílčí hlasování, celý text bez slov of the social policy is to be conducted by the member states. Kdo je pro tuto první část? Kdo je proti, zdržel se, schváleno. Kdo je pro doplnění těchto slov? Proti, zdržel se, Myslím, že je to schváleno, ale ještě si to ověříme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 22 pro, 21 proti, 5 hlasů se zdrželo. Myslím, že, že je dobře, že jsme se to ověřili. Po odstavci 1, po 20 pánu, pa, pana Bola a paní Moha Šachtě s ústním pozměňovacím návrhem, který byl písemně rozdán. Je někdo proti ústnímu návrhu? Není. Hlasujeme o 20, která byla změněna. Kde pro, proti, zdržel se. Schváleno. Postavci 1, kompromis E. Kde pro, proti, zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 22, paní Kornelisem, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Po odstavci 1, pozice 23, paní Figreda, pana eh, Heljarika s ústním pozměňovacím návrhem bez protestu schváleno. Po odstavci 1. Prosím o ověření. Ověřujeme si 23. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 26 pro, 23 proti. Je to schváleno. 24 stejných navrhovatelů z žádostí o dílčí hlasování. První část textu bez výrazu, which will necessitate revision of the a tak dále. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Zdržel se, ověříme si to. Hlasovali všichni, končím hlasování. 20 pro, 20 je proti. Není to schváleno, je to zamítnuto. Druhá část, od ní již hlasovat nemusíme. Pozměnce na 25, paní Bizoto. Kde pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto. Kompromis D, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno po odstavci 2. Pozměňovací návrh 31. Svět zpět. 27 byla stažena. Hlasujeme o kompromisu K v druhém odstavci. Kde pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Odstavci 2. Pozměňovací návrh 31. Navrhovatele. Kde pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 32. Stejného navrhovatele. Kdo je pro? Odpadá. Dále kompromis F, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. Po odstavci 2, pozměnce návrh 35, pana Jarika, paní Figredo, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis G, kde je pro, odstavce 3, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 40, s žádostí o dílčí hlasování celý text bez výrazu, který je zde uveden, kde pro, proti, zdržel se, radši si to ověříme. U čtyřicítky první část pozměňovacího návrhu 40. Hlasovali všichni, končím hlasování. 26 ku 23, první část je schválena, Hlasujeme o druhé části. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. V úvodní části odstavce 5 máme kompromis H a tady je mi líto, využij svého postavení a navrhnu ústní pozměňovací návrh, protože včera jsme naznačili, že kompromis jednotlivých skupin vedl k tomu, že business sector and NGOs. Já jsem včera uvedla, že se tam tedy věci opakují. Vzhledem k pravidlům parlamentu nemůžeme použít split, ho, split vote proto, abychom vypustili výraz business sector, ale můžeme předložit ústní pozměňovací návrh a pokud to znění zůstane v této podobě, máme tam dvakrát Máme tam zaměstnavatele jako social partners a business sector. Pokud nechcete, buď se shodneme na vypuštění business sector, kteří jsou již zastoupeni pod social partners, anebo tam doplníme odbory. Business sector je širší tak tam dáme pracovníky, ale nemůžeme to opakovat prostě. Tak tam dáme i odbory. Doplníme odbory do té věty. Pane Kvárku, pane Elmere, Paní eh, předsedkyně, já se omlouvám, jestli jsem ničemu nerozuměl. Ale jestli tomu rozumím správně, tak eh, vy přicházíte s ústní změnou. Já tedy jsem proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu, takže nemůže být přijat. Dobře, ale v tom případě... Dobře, tak já už nebudu pokračovat. Můžu říci, že jako zpravodajka to tedy skutečně nepřevezmu. Kompromis H. Kdo je pro kompromis H v této podobě? Pro, proti, zdržel se schváleno. Trojka je jazykový, se návrh, nemusíme o tom hlasovat. Kompromis I, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. 44, kdo je pro? 46, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 47, paní Bizoto, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Po odstavci 5, pozměňovací návrh 48, ve dvou částech. První část bez výrazu, který máte před sebou, kde pro, proti, zdržel se. Zamítnuto, druhá část odpadá. 49. pana Koferatio Engel, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Odstavec 6, 50, paní Bizoto, kdo je pro, proti, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdrží. 50 je schválena. 51, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Odstavec 8, 52, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno 53 pana Bekra, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 54 zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis je, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. 56 paní Harkins s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje který nebyl zamítnut. Hlasujeme o 56. Po změně, je pro, proti, zdržel se schváleno. 57. Paní Cornelisen, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 58. Stejná vydavatelky, kdo je pro, proti, schváleno. 59. Kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 60. Paní Figredo, pana Lehiarika s žádostí o dílčí hlasování. První část bez textu, kdo je pro, proti, Ověříme si to. První část 60. Hlasovali všichni, končím hlasování. 26, 23 je to schváleno. Hlasujeme o druhé části, kde pro druhé části 60. Proti zdržel se zamítnuto. 61. pana Bulo odpadá, 62. také. Hlasujeme o 63. Kde pro? Proti zdržel se, schváleno. Hlasovali všichni, končím hlasování. 19.30, jasně zamítnuto. Je mi líto, pane Bulo. 60, 64 s ústním pozměňovacím návrhem. Odpadá to a nyní tedy pozměňovací návrh 67. Tento návrh byl stažen, jakož i 69. A dostáváme se k eh, úvodnímu stanovení 1, kde pro proti držel se. A před eh, kompromis A, kde pro proti držel se schváleno. Usnesení B. Pětka paní Bizoto s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje bez odporu. Hlasujeme, kdo je pro, proti, držel se. Schváleno. C, kompromis B, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Potom máme jedenáctku ústní pozměnce návrh eh, bude pro, proti, zdržel se schváleno. 12 pana Lohirek a paní Figueredo, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto. 13 stejných navrhovatelů, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto. Hlasujeme o celém návrhu elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. 40 pro, čtyři proti, čtyři se zdrželi. Blahopřejeme našemu zpravodaji. A dostáváme se k poslednímu hlasování. Pane Baldassare. Sì, sul rapporto Girling, come E, k té zprávě paní Gierling bych něco chtěl říci. Jako EPP e, my e, zby jsme, de facto tam je 59, tam je řečeno něco v tom, čemu neodpovídá kompromis F. Takže není jednoduše a prostě možné spojit toto hlasování. My v IMKU podáme pozměňovací návrh, který se bude týkat úpravy obsahu tohoto návrhu. Pane Baldassare, pochopila jsem to správně? Říkáte, že stahujete podporu své skupiny kompromisu F, protože chcete podpořit 59. Je to tak? No, exactamente esattamente l'inverso. Votiamo contro... Ne, právě naopak. My budeme hlasovat proti 59. A poněvadž kdybychom hlasovali pro, pak by musel odpadnout kompromis F. F návrhu 59 jde o e, eh, zakázky de minimis, ale my tam de facto nejsme proto a my nechápeme, proč toto hlasování o těchto dvou bodech bylo spojeno. Čili já si myslím, že není možné přijmout 59 a kompromis zároveň. E, ale jak říkám, to, to, my to předneseme ještě v IMKU. Vzhledem k významu této otázky se na to podívám. Máme tu návrh 59 paní Juty Steinruch, kde je uvedeno. Social and ecological criteria in the procurement process must be considerably enhanced and the lowest price criteria must play a subordinate role in the contract award procedure. Tandis que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 zda je kompatibilní s enhanced and the lowest price must play a subordinated role. Což znamená, že aby to bylo ve schodě, je třeba, aby kompromis, abychom byli schopni změnit ten kompromis. No počkejte, já chci proskoumat všechny možnosti, protože EPP eh, je nakloněno této části pozměnce návrhu paní Steinruch. Já nevím, zda bychom se mohli shodnout. Byla by, tedy, byl by souhlas se změnou kompromisu a říci. And Um, Paní eh, předsedkyně, ne, já vám nedávám slovo. Eh, dovolte, abych to nejdříve tady proskoumala. So, make them more flexible and enhance Všichni tě tedy pružnějšími a Máte návrh, pane Engel? sur cette histoire, je suis... Já jsem jeden ze stínových eh, zpravodajů ve výboru pro vnitřní trh a ty texty jsou naprosto kompatibilní, bez zbytku. Není tam žádný problém. A pokud jde o obsah, tak výbor IMKO se shodne a plénum také na určité logice u veřejných zakázek, které do budoucnosti nebude už souhlasit s tím, že kritérium nižší nabídky už nebude rozhodující. Tedy vše, co doplníme jako moderní kritéria, bude mít plný odraz v textu, který bude schválen na plénu a jsem přesvědčen, že oba texty jsou naprosto kompatibilní a není tu sebe menší problém. Madam Chairman, I'm trying to save this committee a little bit of time because I know... Eh, paní předsedkyně, já se snažím zde sdělit, že my máme poněkud eh, eh, ztrácíme čas, protože zpravodaj určitě nebude souhlasit s tím, aby se kompromis měnil ústním pozměňovacím návrhem, čili já budu určitě proti, takže nemá, nemá smysl pokoušet se tady o nějakou změnu. Tady nejde o to, zda budeme něco měnit. Tady je více věcí v té debatě, která začíná. Musíme najít optimální postup a společně se na tom shodnout. Otázka je, zda změníme kompromis. Druhá otázka, zda máme za to, že tyto pozměnce návrhy jsou kompatibilní na rozdíl od informací od sekretariátu. A pan Engel mě jménem EPP vyzval k tomu, abych ještě promyslela hlasovací seznam. To je tedy cesta, kterou bychom měli zkoumat. Ale dám slova třem osobám, které o to požádali a potom budeme hlasovat pan Baldassare a pan Steven Hughes. Prosím. Il collega ha ripreso perfettamente il tema che Kolega eh, eh, z výboru IMCO eh, se tímhle zabýval a na základě toho my se domníváme, že intervence nebo zásah na základě kritéria nízké ceny eh, je v souladu s eh, pozměňovacím návrhem eh, F. A sekretariát tvrdí, že není a proto je tady nesoulad. Příště bychom neměli měnit kompromisní pozměňovací návrh, ale nalézt řešení, aniž by tady vznikl takovýhle nesoulad nebo nekompatibilita. Nicméně tohle vzniklo v IMCO a doufám, že to kritérium bude převzato. Steven Hughes. Steven Hughes. Thanks, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si říkal, že tady asi uh, bude odpor vůči uh, pozměňovacímu návrhu ústnímu, ale já si myslím, že bychom spíše měli uh, přehodit uh, pořad hlasování a nejdřív uh, začít dodatkem k 59. Výborně, jak se někdo další? Ano, prosím. Uh, Jen velice stručně. Ráda bych řekla, že jsme eh, při vyjednávání eh, eh, řekli, že si myslíme, že to je slučitelné, takže bychom rádi hlasovali o obem a nevidíme tady žádný rozpor, takže souhlasíme s návrhem pana Engla. Euh, Výborně. Takže jediná změna oproti hlasovacímu seznamu, který jste dostali, je, že tam, kde je uvedeno, že hlasování u pozice 59 by znamenalo pád kompromisu, tak to není přesné. Takže budeme hlasovat o obou. Souhlasí všichni? Souhlasí všichni. Děkuji vám za vaši pomoc. Dostáváme se k hlasování. O návrhu stanoviska paní Julie Gerling o modernizaci zadávání veřejných zakázek. Je to stanovisko pro výbor Jury. Kompromis A, kdo je pro? Proti, držel se. Schváleno. Trojka je kompatibilní, hlasujeme, kdo je pro, proti, zdržel se Schváleno. Pětka paní Steinruch je kompatibilní. Kdo je pro? Hlasovací seznam neukazuje jasně, které části odpadají, takže se musíme dělat na celý text. U šestky pana Baldasáre musíme hlasovat o druhé části, která je kompatibilní s kompromisem. Kde pro, proti, zdržel se schváleno. Pětka paní Steinruck. Kde pro, proti, zdržel se jasně zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Sedmička paní Turunen, kde pro? Proti? Držel se. Zamítnuto. Čtyři pana Kastlera. Dobře, tak si ověříme sedmičku paní Turunen. Hlasovali všichni, končím hlasování, jeden hlas EPP navíc. Ještě pořád. 22, 27, je to jasně zamítnuto. Takže čtyřka pana Kastlera. První a druhá část jsou slučitelné. První část, to je pro. Proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, rovněž slučitelná, kde je pro. Proti, zdržel se. Druhá část není schválená, je zamítnuta. Desítka paní Regner, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Jedenáct pánů Hughese a dalších, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 12 pana Krojcmana, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 13 paní Turunen, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 14 pravodejky, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. 15 paní Turunen, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis B, kdo je pro, proti, Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 20 pana Bulon, kde pro, proti, zdržel se. Schváleno. 19 pana Hughesa dalších. Proti. Zamítnuto. si návrh 21 stejných navrhovatelů, kde pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 22 stejných navrhovatelů ve dvou částech. První část, B pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, B pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Po odstavci 2, pozměňovací návrh 23 ve dvou částech stejných navrhovatelů, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 24 Kde pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis C. Kde pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Schváleno, schváleno, říká paní předsedkyně. 25 pana Baldesára je slučitelné, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 28 ve dvou částech, kdo je pro první část? Proti, zdržel se schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnuto. 29 pana Valdesar, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. 30, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnuto. 31 pana Valdesar, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. 32. To je pro, proti, držel se, zamítnuto. 33. Pana Hňůce, to je pro, proti, držel se, zamítnuto. 34. To je pro, proti, držel se, zamítnuto. Kompromis D, kde pro, proti, držel se, schváleno. po odstavci 4, 39 pana Hlusa Kofra, to první část, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. Hlasujeme druhou část, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. Pozměnce návrh 40 ve dvou částech, kde pro, je pro první část? Proti? Zdržel se? Schváleno. Druhá část. je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis E. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 47, který je slučitelný. Kdo je pro, proti, držel se. Schváleno. 46 odpadá. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 48, kde je pro, 48, proti, zdržel se. Schváleno. 49 zpravodaj, kde je pro, proti, zdržel se. Schváleno. 50, kde je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 57 pánu ve Vestlunda, de pro, proti, držel se, zamítnuto. 59, kde pro, proti, 59. Připomínám, že EPP je nakonec pro. 59. Připomínám, že EPP je pro pozměňovací 59. Já můžu být mluvčím i dalších politických skupin. A potom změním profesi. 59. Kde pro? Kde proti? Držel se. Jasně schváleno. Hlasujeme o kompromisu F, který je v souladu s právě odhlasovaným pozměňovacím 59. Kde pro? Proti? Držel se Schváleno. Dosáváme se k 58. paní Turunen, kdo je pro, proti, zdržel se. Kdo je pro 58? Kdo je proti 58? Zdržel se, zamítnuto. Tak dobře, tak si to ověříme ale velké překvapení to asi nebude. Končím hlasování. 21.28. 28. Je to skutečně zamítnuto. Hlasujeme o návrhu 62, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 63. Můžeme hlasovat. Kde pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 64. S ústním pozměňovacím návrhem pana Bulo. Nikdo není proti. Pane Bono, myslím, že je tu chyba u hlasovacího seznamu EPP. Myslím, že se to nezměnilo. Je to hlas pro plus u EPP. Určitě máte podporu své skupiny. Výborně. Takže za těchto okolností necháme hlasovat u 64. Kde pro, proti, zdržel se. 64. takto změněna je schválena. 65. Zpravodaj. Kde pro? proti, zdržel se schváleno, 66, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 67, panu Hughes dalších s ústním pozměňovacím návrhem paní Turunen, kde pro, kde pro 67 po změně, kde proti, zdržel se. 67 je zamítnuta. 68 kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. Odstavec 7. Pozměňovací návrh 69. Eh, paní Bizotto. Návrh na vypuštění. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 70. Stažena. Hlasujeme o 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis G. Zpravodaje. Proti. Držel se. Smáno. 74 byla stažena. Hlasujeme o odstavci 75. Paní Regner. Kde pro? Proti. Držel se. Zamítnuto. 76. Kde pro? Proti. Držel se. Schváleno. Odstavec 8, 77, paní Turunen. Návrh na vypuštění, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 81, pana Ludvíksona. Další, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 78, pana Baldesáre, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Smáleno. 79 je slučitelný návrh. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Osmdesátka. Osmdesátka odpadá a hlasujeme o 83. Kdo je pro? proti, zdržel se. Zamítnuto 82, paní Turunen, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 84, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 85, Hughes se další, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 86, Thomas Hendel, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 87 odpadá a hlasujeme po odstavci 9 o 88 pana Tomase Hendla, kdo je pro. Proti, zdržel se zamítnuto 89 pana Bulon, kdo je pro. Proti, zdržel se schváleno 90 stejného navrhovatele, kdo je pro. Proti, zdržel se schváleno 91. Tento návrh byl stažen a nyní hlasujeme celém stanovisku paní Girling. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 28 pro, 17 proti a 4 hlasy se zdrželi. Skončili jsme s hlasováním.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 na pořadu jednání, který je velmi zaplněn a v bodu 15 dám slovo našemu zpravodaji panu Sergio Koferatimu na téma podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání. Máte slovo. Grazie, presidente. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval eh, všem kolegům eh, za eh, pozměňovací návrhy. Prakticky všechny vycházejí z ducha návrhu, který jsme předložili. A to nám samozřejmě pomůže při další práci. A naše závěry potom budou efektivnější. Jak asi víte, tak jední, jednou z pravomocí výboru Libe vzhledem k tomu, že některé pozměňovací návrhy se vlastně týkají eh, jeho působnosti, tak eh, kvůli tomu se tedy nepodařilo dosáhnout eh, kompromisu eh, v tomto výboru, nebo nemůžeme dosáhnout kompromisu v tomto výboru. A, eh, ale celkově se vychází z ducha návrhu, a to je důležité. Pokud jde o definici a, a formulace, tak to jistě vyřešíme společně. přičemž jistě užitečně nám pomohou eh, stínoví zpravodajové v nadcházejících jednáních. Rád bych využil tuto příležitost a poukázal na některé z velmi důležitých aspektů. Za prvé eh, rozsah působnosti eh, tohoto předpisu. A to se samozřejmě eh, promítlo do pozměňovacích návrhů. Představa, eh, že co nejpodrobněji bude možné eh, definovat ty sektory, ke, na které se ta směrnice bude hm, vztahovat, je tedy společná autorům těchto návrhů. Jsou to sektory, ve kterých eh, se používají sezónní pracovníci, ale Evropa je velká a podmínky, eh, pokud jde o to, co je to sezóna, se hodně liší. Takže dává eh, určitý smysl zde zavést určitý prostor, ve kterém členské státy budou moci být pružné samozřejmě s ohledem na všechny sociální partnery. Potřebujeme také jasné definice a specifické podmínky eh, ve členském státě mohou být také eh, popsány nebo zakotveny v eh, dohodě mezi státem a sociálními partnery. Druhá velice důležitá věc v tomto ohledu je eh, zajistit, aby všichni sociální, eh, pardon, sezónní eh, zaměstnanci měli stejné pracovní podmínky jako ostatní tedy. A je třeba zajistit, aby tyto podmínky byly stanovené, svým kolektivním kolektivní právo. A toto právo pro kolektivní vyjednávání se eh, liší v jednotlivých členských státech, proto eh, jsme se vlastně nebyli schopni dostat až eh, sem. Nicméně právě tady zákon bude moci nadefinovat podmínky pro tyto zaměstnance. Je tady určitá obava z toho, že sezónní pracovníci obsadí eh, místa, která by měly obsadit místní. Ovšem zatím jsme eh, ve skutečnosti ničeho takového nebyli svědky a myslím, že do budoucna ani nebudeme. Máme tady eh, tržní test, což je nezávazný instrument, který se v této případě může použít a nepoužívá se k tomu, aby eh, se bránilo lidem získat práci. A potom, pokud jde o eh, rovnoprávné podmínky, tady máme dva důležité aspekty. Za prvé vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. a také eh, jejich místo původu, eh, rodina původu a ubytování. Důstojné ubytování nebo slušné ubytování je nesmírně důležité, je rozhodující pro kvalitu života těchto lidí. Takže ty materiální podmínky na pracovišti, uniformní sociální ochrana stejná jako pro ostatní a slušné ubytování. A také zajištění toho, aby ti lidé nebyli předmětem eh, spekulací, z čehož jsme byli eh, svědkem v řadě evropských zemí, včetně té mojí. Díky tomuto eh, mají eh, tyto lidé velmi složitou situaci, nejsou eh, předmětem rovnoprávného zacházení v, eh, na pracovišti ani v každodenním životě v té asitalské zemi. Další věc, která souvisí s připomínkami Liba. Ta první věc se týká mě a mých stínových zpravodajů, ale i ostatních. Je třeba, abychom eh, posilovali eh, úzké vztahy s eh, výborem Libem, protože naše působnosti se liší, ale musíme toho správně využít a mm, přistupovat k těm věcem na správném výboru, aniž by se naše výbory mohly rozejít jiným směrem. Protože když už tady hovoříme o kompromisech, tak dává smysl, půdou listinové zpravodové souhlasit, zamyslet se alespoň nad obecnou povahou kompromisu. Spolu s výborem Libe, tak abychom, aby naše řešení byla vzájemně slušitelná. A to by nám pomohlo dosáhnout synergii a nevedlo by to k rozkolům. Budete-li k tomu něco chtít říct, rád si to vyslechnu. vaše připomínky k pozměňovacím návrhům již předložení. a potom, co nejdříve eh, se pokusíme dosáhnout kompromisu se stínovými zpravodaji. Paní Hirš a potom paní Jazověcká. Thank you, madam. Děkuji, eh, paní předsedkyně jménem eh, našeho stínového eh, zpravodaje za ALD, pane Benemiase, bych si dovolila několik připomínek. Jedna z klíčových otázek celého balíčku eh, pro přistěhovalectví je rovnost zacházení. Třetí, příslušníci třetích zemí by měli mít stejné zacházení a stejné pracovní podmínky. Proto je nesmírně důležité, abychom eh, soustavně eh, uplatňovali eh, naše pravidla pro své vlastní pracovníky i pro sezónní zaměstnance ze třetích zemí. Musíme se na této otázce shodnout, jinak náš návrh nic nepřinese. Musíme se vyhnout, abychom podpořili diskriminační jednání a vytvoření různých kategorií pracujících v EU. Sezónní pracovníci z vnějšku EU by neměli být méně práv než ti, kteří přicházejí zevnitř EU. Rovnost zacházení by se měla týkat pracovních podmínek, podmínek zaměstnání, ale také sociálních práv, eh, sociálního zabezpečení a práv na penzi. A je třeba eh, zajistit, aby eh, tato práva byla přivoditelná, až lidé budou odcházet z osídelské země. Rovné zacházení je důvodem, proč by tento návrh měl být přijat pokud jde eh, eh, o věci, na kterých se musíme shodnout, je to definice eh, sezónní činnosti. Je důležité, aby členské státy mohly přidávat sektory v souladu se sociálními partnery. Potom délka pobytu je důležité, aby, bylo v souladu, aby to bylo v souladu s evropskými sezónními pracovníky. Potom je třeba zajistit, aby členské státy, eh, aby eh, zaměstnavatele eh, plnili své požadavky, pokud jde o mm, podmínky ubytování. Paní Jazlovická, potom paní Turinen. Děkuji, paní předsedkyně. Zdavcem, že vyzvania demografické... Naprosto se shodnu se spravodem, že demografické výzvy, kterým bude Evropská unie čelit a potřeba strukturální sezónní práce vyžadují přípravu vynikající migrační politiky, politiky sezónní migrace, která bude dobře zpravovaná, která doplní nedostatky pracovní síly a bude čelit výzvám a změnám na trhu práce. A já i s kolegy jsme připravili některé změny u této směrnice. Podle našeho mění členské státy by měly mít volnost definovat typ eh, prací, na které se budou vztahovat tyto sezónní předpisy. A souvisí to s demografickými aspekty a dalšími. A členské státy by si měly eh, volit obory, které budou upraveny sezónními předpisy. Souhlasím s tím, že nutnost ehm, ubytování je velmi důležitá, ale podle Evropské komise to skutečně nepromítne do tohoto předpisu. A tyto předpisy mohou být různě vykládány v členských státech a ustanovení, která tvrdí, že poplatek za bydlení by neměl být eh, přehnaný vzhledem k platu, tak to je nadbytečné. Informovaný pracovník si sám stanoví, zda eh, nájem za bydlení je nebo není nadměrný. To je subjektivní posouzení. Nejspornější je otázka přístupu k sociálnímu zabezpečení. Otázka sociálního zabezpečení spadá výlučně do kompetence členských států a proto je třeba uplatnit zásadu subsidiarity. Kromě toho sezónní charakter práce a krátký pobyt na území členského státu by neměl být základem pro přiznání sezónnímu pracovníkovi stejných forem sociálního zabezpečení jako těch, u občanů příslušného státu. Proto u článku 14 zavádíme ustanovení, že členské státy definují ty požitky sociálního zabezpečení pro území, kde bude pracovat sezónní pracovník. Paní Turunen a paní Oymen Reuten. Ja, tak for ordet. Øhm, og tak for... Děkuji. Já si myslím, že eh, tato zpráva je velice dobrým východiskem, takže za to také děkuji. Zelení samozřejmě přišli s řadou pozměňovacích návrhů. A to neznamená, že bychom eh, nesouhlasili s paní eh, zpravodajkou, ale snažili jsme se, s panem zpravodajem, ale snažili jsme se ještě proloubit tu schodu, takže v zásadě uznáváme společná východiska, ale vycházíme z toho, že sezónní pracovníci tady už jsou a pracují eh, za podmínek, které lze kritizovat. Často jsou eh, odbětmi eh, mm, vykořišťování a spekulace. A někteří jsou tady poměrně nelegálně. A ty lidé musí dělat tu práci a, a budou tady na tom pracovním trhu, takže proč bychom neměli mít společnou legislativu, to potřebujeme. A komise se tady snaží toto vytvořit a my s tím souhlasíme. Nicméně ten návrh je ještě třeba zlepšit, pokud má být dobrý. A pokud e, máme e, lidi dostat ze špatných do dobrých podmínek. chceme tak tedy, aby eh, lidé pracovali za dobrých eh, podmínek, zatímco eh, všichni, a ne aby někteří mohli pracovat za špatných podmínek. Takže pan zpravodaj jde určitě správným směrem a my se snažíme přispět našimi vlastními pozměňovacími návrhy. Ještě bych zdůraznil několik konkrétních věcí, které si myslím, že jsou důležité pro naši debatu. Jedna je, kdo eh, může požádat o status sezónního zaměstnance. Tady souhlasíme s panem Svrovodem, že to také mohou být tedy příslušníci eh, třetích, členský, eh, třetích států, kteří jsou v nějakém členském státě. Možná, že mají dočasné pracovní povolení, potom přijdou o práci, tak můžou požádat o sezónní zaměstnání a získat na něj povolení. Za druhé, jakého sektoru by se ten návrh měl týkat, nebo jakých sektorů. Víme, že sezónní pracovníci se nejvíce používají v cestovním ruchu a zemědělství. Nevím, jestli péče o děti eh, může být považována za za um, sezónní práci, ale je to velký sektor a každopádně eh, pan zpravodaj to chce omezit na tyto sektory, ale je třeba, aby členské státy měly určitou flexibilitu. A my se jako zelení ptáme po úloze eh, sociálních partnerů. Podle toho návrhu je třeba, aby státy souhlasily s rozšířením na další sektory. A my ve svém návrhu říkáme, že oni naopak musí eh, souhlasit s odmítnutím některých sektorů. Ale nejsem si sama jistá eh, tím, co by bylo nejlepší řešení. Samozřejmě ale musíme se shodnout na tom, že sociální partneři musí mít nějaký, nějaký vliv o tom, eh, jakým způsobem je vykonávat. To se musíme ještě pobavit. Pak je tady ještě jedna důležitá věc a sice eh, definice eh, smluv o kolektivním vyjednávání. My si myslíme, eh, že by komise předložila dobrý návrh, naopak je příliš nebezpečný a proto jsme se snažili předložit pozměňovací návrh tak, abychom to konkrétněji vyspecifikovali a nespůsobili eh, žádnou velkou školu, škodu. A potom, eh, pokud jde o ubytování, tak největším problémem jsou teď dvě věci. Za prvé kvalita eh, bydlení. Já jsem navštívila spoustu míst v Dánsku a byla jsem svědkyní toho, jak zahraniční pracovníci žijí v děsivých podmínkách. Příliš mnoho lidí na malém místě žijí v sklepích, v chatkách nebo v bytech. Prostě to není přijatelné. To je jedna věc, takže musíme zajistit kvalitu. Druhá věc, přeplácení. Říkali jste, že jsou to lidé dospělí, mohou si porovnat ceny, ale v praxi ono je velice těžké zjistit, jestli ty ceny jsou správné a kolikrát eh, se jim to nájemné odmítá přímo, eh, odčítá přímo z platu, takže nevědí ani, kolik eh, ty ceny přesně jsou, takže tomu by docházet nemělo. Odcházet, tedy odečítat nájem z platu, tak aby na tom ještě zaměstnavatel mohl vydělávat, takže tomu bychom chtěli učinit přítrž. A musíme eh, ověřit celý ten biznis s bydlením a právem na eh, bydlení. Takže chceme tady pozměňovací návrh k sankcím a monitorování. A to je velice důležité, protože mohou být eh, různé směrnice, protože pokud tady ty směrnice nebudeme implementovat, tak je to k ničemu. Chceme, aby subdodavatelé měli odpovědnost. To je velice důležité. Všude vidíme v každém sektoru nějaké řetězce a, i, a to i v zemědělství. Takže eh, musí tady být odpovědnost napříč těmi eh, řetězci. Hovořil jsem dlouho, ale myslím si, že tahle eh, debata je velice důležitá. A závěrem bych ještě poznamenala, že jsou tady tři důležité zásady. Rovné zacházení. Za druhé, omezené, omezený rozsah a za třetí implementace eh, kontrolních mechanismů. Protože potom to může eh, být pozitivním přínosem pro sezónní pracovníky eh, v Evropě a pro ostatní také. A doufám, že se nám podaří dosáhnout dobrého výsledku a těším se na to. Paní Oymenreuter na pan Hendl. Já Děkuji, paní předsedkyně. Když uh, poslouchám a tady paní kolegyně, tak si kladu otázku, jestli Dánsko a možná uh, to přijde i za dánského předsednictví, jestli by nechtělo opravdu by chtěl schvalovat to, co právě e, teď e, tady kolegyně předložila, protože ten návrh e, paní předsedkyně se má postarat o to, aby člověk ze třetí země, co znamená lidé z vnějšku EU, kteří dělají sezónní zaměstnání v určitém sektoru, aby také se k němu přistupovalo slušně o to jde. Když vidím, eh, co předložila komise, tak eh, tam komise říká v podstatě, že všechno, eh, co je také v nařízení o koordinačním, o sociálním zabezpečení, to znamená včetně rodinných dávek, to znamená ti e, pracovníci ze třetích zemí můžou zůstat pro š, po šest měsíců. A všechno to se může potom převést do země nebo té rodině, e, kterou oni nechali e, do třetí, ve třetí zemi. Takže když tohle to vidím, co by to bylo za administrativní zátěž, tak pane, paní předsedkyně, já si myslím, že že pokud jde o sezónní zaměstnání a pro třetí eh, lidi ze třetích zemí, tak eh, těm eh, se nic nedostane. Bude to akorát větší zátěž. Za druhé, pan zpravodaj v celé řadě věcí přichází s dobrými návrhy, dobrými posuny. Například to povolení, jak to teď je, jak to teď je nutné, Oni si to nemůžou ti lidé brát tedy eh, z vlastní země EU a musí si proto dojet. Tak eh, ten druhý návrh eh, je to také vzhledem k tedy místě jejich usídlení. Tak tady, myslím, paní Turunen má pravdu. Často je, to je tak, že sezónní pracovník dostane pobyt za nesmírně vysokou cenu, takže si myslím, Eh, že eh, potom, eh, ho to, potom platí určité procento z toho, co vydělává. A já si myslím, že tahle podmínka musí být zrušena pro sezónní zaměstnance. Je třeba, že představte se, že se musíte pojistit sám, musíte si pojistit rodinné příslušníky. A všechno tohle souvisí s bezpečností a zdravím. Například, eh, když eh, se vám stane nějaká nehoda, úraz. Proto je třeba se pojistit. Ale, eh, pane předsedo, to se řeší v jiném návrhu než v tomto návrhu. Čili já si myslím, že nad tím je třeba se ještě zamyslet, sejí se nad tím, ohledně toho, jaké eh, mm, by to mělo důsledky a ne to, co, to, to, o čem se tady jednáme. Já si myslím, eh, že do třetí země by se to nikdy nedostalo. Některé sektory jsou na tom velice eh, špatně. Docela jistě se tady musíme nad tím zamyslet, nad tím, co je spravedlivé po těch šest měsíců, co nebude přinášet žádné administrativní břemeno a za čtvrté, co se postará o to, aby ti lidé, eh, kteří, eh, které sem pozveme, eh, aby v případě, že se něco stane, byli pokryti včetně své rodiny. Pan Tomas Handl a potom pan Tomas Mann. Já souhlasím s příspěvkem kolegy koferáty. Eh, někteří jsou ve zvláštní situaci, jsou eh, zvláště závislí, zvláště vykořišťovatelní, čili já si myslím, že toto je důležitá eh, směrnice, neboť se chce stavět proti tomu. Já si myslím, že některé prvky v této zprávě a pozměňovací návrhy vnášejí dozor do této oblasti. Já si myslím, že to je nezbytné vzhledem k tomu, co se všechno událo v posledních letech. Za druhé, podle mě je skandálem už to, že se tato směrnice zabývá pouze migrací a nikoli naším explicitním tématem. Takže já jsem tedy zhoduji se zpravodajem, že se musíme zabývat spolu s, s vedoucím výborem o tom, aby se do této diskuse zapojily také otázky eh, z problematiky zaměstnanosti. A věc, která řekla už eh, paní Turnen, my zde máme konkrétní eh, řešení ohledně tarifních dohod. Tarify by měly fungovat pouze tam, kde není žádná, žádný všeobecně závazný systém. A to vede eh, k situaci, kdy eh, se de facto nerespektuje nerespektují tarifní dohody v některých členských zemí. Čili já si myslím, že tady ty eh, závaznost tarifů a princip stejné směny, stejné odměny za stejnou práci, eh, že to bude třeba nějakým způsobem do toho vnést a posílit. Eh, já věřím, že o tom ještě budeme debatovat zpravodaj a myslím, že se nám to podaří ještě trošku upřesnit, abychom eh, opravili tuto směrnici. Děkuji vám. Pa... Paní Turunen, vy jste opět o slovo. Velmi stručně. Uh, no, sorry, Ne, to není reakce. Já jsem jenom chtěla velice stručně vyjasnit jednu věc. Máme pozměňovací návrh 43, kde chybí jedno slovo, eh, což je výrazná změna význění. My jsme chtěli říci, že toto eh, bez ohledu tedy bez ohledu na toto, tento princip nebude eh, znamenat odchylku od principu stejná odměna za stejnou práci. Čili tam eh, chybělo to slovo eh, odchýlit se, čili nebudeme se odchylovat od tohoto principu. Ano, doplníme to tam do pozměňovacích návrhu, až se mě bude hlasovat pan Tomas Mann a pan Baldassare. Děkuji. Já jsem velmi rád, že ve výboru máme poměrně velké, eh, velkou zhodu zájmu a musíme eh, také dbát na to, aby lidé, kteří fungují jako zaměstnanci v rámci Evropské unie, aby se všemi bylo zacházeno stejně, potřebné společné řešení. A druhá věc je třeba udělat všechno pro to, aby lidé mohli vystoupit z ilegality. To znamená, že je třeba, aby vznikla regulace, která jasně řekne, že každý musí mít pojištění, eh, musí být schopen se, musí mít takové vzdělání, aby eh, mohl plnit své úkoly, musí mít také důstojné ubytování a tak dále. A to prostě eh, musíme s tím zabývat systematicky a nečekat, až zase někdo eh, natočí nějakou eh, skandální televizní reportáž. Čili toto je otázka pro sociální partnery. Oni prostě se do toho musí vložit a musí tady něco dělat. Prostě Eh, může se stát, že prostě tady lidé dneska přicházejí a dostanou tady lepší eh, odměnu za práci, než by dostali doma, ale jinak nemají vůbec nic, zacházet s nimi prostě jako s těmi nejposlednějšími. Čili já jsem zrovna měl praktikanta, který mě vyprávěl o své minulosti. On je ze třetí země, pracoval v Belgii, eh, byl bez občanství, eh, pracoval eh, na žních a nakonec prostě ho vyhodili bez jediného eura za odvedenou práci. Čili to skutečně existuje i naprosto brutální vykořišťování. Takže já jsem rád, že jsme se shodli na společném přístupu a e, myslím si, že je tady třeba zdůraznit ještě také e, úlohu sociálních partnerů. My samozřejmě potřebujeme také pravidla, pak je možné také sankcionovat. A my nemůžeme jednoduše a prostě se vyhýbat pouze byrokracii, ale musíme mít skutečně pravidla, která se musí dodržovat, která je možno kontrolovat tak, aby eh, situace pro všechny byla lidsky důstojná. A poslední věc, eh, my dlouhou dobu bojujeme, máme tady jakýsi spor mezi úpravou pro sezonální, sezónní pracovníky a ostatní. To já myslím, že není dobře. Eh, prostě když my se ptáme, těch sezónních, eh, co jim to přináší. On říká vlastně, my de facto ve třetí zemi si eh, něco vyděláme, tím tedy užijeme rodinu, ale jinak nemáme žádná práva, no tak to samozřejmě taky tak to není dobře. Je třeba, abychom eh, jim dali stejná práva a stejně tak to musíme činit ve spolupráci s zaměstnavateli. Takže paní zpravodajka naprosto jasně a správně řekla, jakou zodpovědnost nesou členské země. A ta zodpovědnost tady prostě je. Um, Bal- Pan Baldassare, někdo další se chce přihlásit do rozpravy? Není tomu tak, tak pan Baldassare. Grazie. Grazie, presidente. Credo che questa... Děkuji vám, paní předsedající já si myslím, že toto jsou návrhy v pravý čas, vzhledem k tomu, že opět jsme v období sezónních prací a tlak na zaměstnanost, eh, tedy na trhu práce, eh, je právě nyní hodně vysoký. Je pravda, že mnoho sezónních zaměstnanců je zneužíváno a často se porušují jinak běžné standardy. Takže je pravda, je jasné, že Evropská unie zde musí legislativně zasáhnout. To se týká zejména zemědělství a cestovního ruchu. To jsou ty hlavní oblasti, kde se využívají sezónní pracovníci ze třetí zemí. Já myslím, že Sergio tady odvedl dobrou práci protože myslím, že se do značné míry shodujeme. Členské země musí mít možnost prosazovat eh, kritéria tak, aby se každému dostala práce podle toho, na co stačí je třeba, aby byly všude stejné příležitosti, stejné standardy pro sezónní i pro domácí pracovníky. Samozřejmě, že jde o snížení nákladů na výrobu, to ano. Ale jestliže Evropa má obstát v globální konkurenci, to je v pořádku, ale jestliže to chce dosáhnout tím, že bude redukovat práva zaměstnanců, tak to v pořádku není. My tady Máme také kolektivní vyjednávání. A členské země musí mít možnost definovat dobu a délku sezónní práce prostě podle vhodných charakteristik a v neposlední řadě sezónní pracovníci musí mít také Eh, k dispozici eh, důstojné ubytování. No, eh, my tady máme zhruba 150 pozměňovacích návrhů, překlady by měly být hotové v pondělí a myslím, že to bude vyvážený text, který se nám, poda, který se nám podaří ušetřit potřeby pracujících. Děkuji. Další kolegové chtějí vystoupit. Není tomu tak, takže dám slovo komise paní Diane Schmidt. Merci beaucoup. Děkuji, paní předsedkyně. Chci se omluvit. Byla jsem ve výboru Libe a proto jsem přišla pozdě. Děkuji za udělení slova. Chtěla bych poskytnout některé informace po rozpravě, která proběhla a také k pozměňovacím návrhům, které byly předloženy. Je zřejmé z rozpravy, co bylo cílem našeho návrhu, tedy mít eh, pružný systém pro přijímání občanů třetích zemí, kteří budou pracovat jako sezónní pracovníci, kteří byli poměrně rychle dostupní, když jich bude potřeba. A také jsme vzali v úvahu samozřejmě, že by to nemělo být na úkor občanů EU, Návrh předpokládá, že členské státy mohou uplatnit test trhu práce a měli by mít tedy přednost občané EU. Je důležité, abychom zamezili zneužívání. Je tedy důležité, abychom měli příslušné sankce a členské státy by měli provádět příslušné kontroly a měli na paměti, že bychom neměli vytvářet zbytečnou administrativu. Jeden z hlavních cílů tohoto návrhu je, což je první návrh u pracovníků s nízkou kvalifikací, je ochrana této kategorie pracovníků, která je velmi zranitelná. Je tu celá řada pozměňovacích návrhů, které se ubírají tímto směrem a mají posílit ochranný prvek našeho návrhu. A určitě se budeme moci k tomu vrátit a komise je připravena pomoci s formulacemi týkající se ochrany této kategorie pracovníků. Pokud jde o práva, která jsou udílena, naším cílem u tohoto návrhu bylo zajistit rovné spravedlivé zacházení a také zajistit, že zaměstnavatele budou zaměstnávat občany třetích zemí, kteří nemají kompetitivní výhodu. A také bychom měli zachovat naše aký, pokud je o legální migraci, byla se vybrou Libe a zatím není schoda na jednotném povolení. A některé prvky tohoto návrhu mohou být také vzaty v úvahu zde, ale ta situace není úplně identická, protože zde Máme sezónní pracovníky, což znamená, že přicházejí na dočasném základě a proto také předkládáme návrh, který bere v úvahu dočasný charakter pobytu. U rovného zacházení tam jsme předpokládali rovné zacházení v souvislosti s řadou práv, právo na združování, právo na sociální zabezpečení. Nevím, jestli kolegové z DG pro zaměstnanost se vyjádří statutární důchody a další sociální požitky. A pokud eh, jde o pracovní podmínky, navrhujeme skutečně udělit stejná práva jako u vyslaných pracovníků EU, abychom zamezili tomu, že by se dostali do lepšího postavení než pracovníci EU vyslaní z jiného členského státu, pokud se situace těchto pracovníků změní, protože budou mít přímou smlouvu v členském státu, kde pracují. Pokud jde o bydlení, ubytování, to je jeden z důležitých prvků vzhledem k ochraně těchto pracovníků a tam jsme předpokládali, že by měly být přiměřené podmínky pro ubytování, aniž bychom dále toto definovali. Členské státy podle našeho názoru mohou zde rozhodnout a některé členské státy, zejména starší členské státy, již mají požadavky v tomto směru, zejména hygienické požadavky a podobně. A máme také zde příslušné aky, pokud jde o dlouhodobý pobyt a sjednocování rodin. A tam se hovoří o normách eh, pro bydlení. Sankce jsou důležité. Jak dobře víte, existuje směrnice o sankcích proti zaměstnavatelům, zaměstnavacím občany třetích zemí. Toto vstoupí v platnost 20. července příští týden. Bohužel situace s transpozicí není optimální prozatím. Komise udělá vše, co je nutné na základě smlouvy u států, které nezajistily transpozici. A musíme také vidět vazbu tohoto návrhu a směrnice o sankcích, protože tady je jasná souvislost, protože řada lidí pracuje v, v této oblasti, kteří mají nelegální pobyt. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Děkuji. Není-li další žádosti o slovo, dám opět slovo zpravodaji. Grazie, presidente. Ringrazio le colleghi. Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych poděkovat všem kolegům, kteří se zapojili do debaty a kteří nám pomáhají v této práci. Eh, pan Torme, já tendy eh, chápu, tady pochopil jsem, že tam skutečně došlo k eh, určitému překlepu, nebo že tam vypadlo to slůvko, poněvadž mě by skutečně překvapilo, eh, kdyby to vyznění bylo autentické ze strany zelených. Já se domnívám, že všichni si přejete, abychom zde měli ustanovení účinná, která se vztahují na jednu z nejobtížnějších oblastí v eh, zaměstnanosti. A my vlastně víme, že zde se právě děje nejvíce nespravedlnosti. Pracovníci jsou velice často vystavovány strašlivým až nelidským podmínkám. Třeba případ eh, Rozána v Itálii, to jsme vlastně v tomto parlamentu už řešili. Legislativa, která nám pomůže vyrovnat se s rovnými přeždostmi a rovnými právy, to je důležitá věc, abychom zajistili sociální spravedlnost. To tež je důležité pro firmy, poněvadž to znamená, že můžeme se vyhnout dumpingu protože dumping vzniká z velkých rozdílů v podmínkách a v úrovni eh, respektu a tak dále. Je třeba nespouštět ze zřetele, jak je to všechno důležité, jak to má také vliv přímo na zdraví a eh, pokud budeme mít jasná pravidla, pak samozřejmě sociální dumping nebude moci fungovat tak eh, rozšířeně. Když se podíváme na kolektivní smlouvy a sociální ochranu, tak eh, tady vidíme značné rozdíly mezi zeměmi, ale my bychom potřebovali, aby ty rozdíly byly co nejmenší. Myslím, že je celkem jasné, co je třeba, aby se pro tyto lidi udělalo. Jestliže se říká, že eh, členské země nechť si stanoví výjimky podle dohod eh, se sociálními partnery, tak já si myslím, že eh, takovým trvalým řešením by byl zákon. Ale zákon vzniká v parlamentu a ten může vzniknout bez sociálních partnerů. A nebo tedy taky v jejich spolupráci, tedy s jejich spoluprací, což já myslím by bylo správné. Pokud hovoříme o ubytování, eh, mnoho z těchto lidí je zdaleka a oni nemají stejné příležitosti, eh, pokud se týče vyhledávání, ubytování a skutečně hledá se jim to daleko hůře ve srovnání s lidmi, kteří zde žijí dlouhou dobu. A tady na to je třeba dbát. V podstatě je třeba nacházet řešení, které pomohou právě těm lidem zdaleka, aby nebyli tak znevýhodněni. Firmy často využívají toho, že eh, tito lidé hledají jakési ubytování eh, společné, hotelové nebo hostelového typu. No, jenomže skutečně je třeba posílit jejich sociální možnosti. A já všem děkuji za odvedenou práci. Děkuji všem. Chci informovat kolegy, že řada pozornacích návrhů byla považována jako neslučitelný s tímto stanoviskem, protože nespadají do, do pravomocí našeho výboru, ale seznám bude e-mailem sdělen členům výboru. Na základě této rozpravy navrhne zpravodaj kompromisní pozměňovací návrhy, které projednáme 19. září. S tím, že budeme hlasovat 6. října. Výbor Libe se vysloví v listopadu. Dostáváme se k bodu 16 pořadu jednání, který souvisí s právě plenaným bodem, protože se jedná o zprávu paní Jakonsáry o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti. A pan Alejandro Serkas zastoupí navrhovatelku. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, bohužel zpravodajka paní Jakonsáry není přítomna z vážných důvodů a proto mě požádala, abych ji zastoupil a předám jí vaše připomínky. Znáte tento návrh, znáte pozměňovací návrhy Kromě toho dostala 167 eh, pozměňovacích návrhů, tedy kromě vlastních pozměňovacích návrhů. Domnívám se, že body k projednání jsou zcela evidentní. Je tu dostatek eh, prvků pro sestavení zprávy, která v zásadě vyústí ve schodu. Všichni známe realitu, které se týká tato směrnice, která je velmi důležitá pro naši ekonomiku. Je to celá řada nadnárodních společností a potřebujeme pravidla, aby tyto nadnárodní společnosti mohly pružněji zaměstnávat eh, své pracovníky a existuje tu i mobilita lidé budou přicházet z prostoru mimo Evropskou unii a budou pracovat v Evropské unii a vyvstají určité otázky. Otázka pracovníků, kteří přicházejí pracovat do Evropské unie a otázka práv těch, kteří pracují uvnitř Evropské unie, kteří by měli mít zachována svá práva. Na vnitřním trhu je konkurence společností, podniků a je potřeba minimálních podmínek pro to, aby došlo ke konkurenci mezi podniky, ale nikoli státy, aby nedocházelo k sociálnímu dumpingu mezi státy. Proto potřebujeme určitá minimální pravidla, která se mají objevit v této směrnici. Tato směrnice tedy je vnímána velmi konkrétně a je třeba, aby jsme přinesli určité plus v jednoznačnosti, jasnosti. Vyskytují se vážné problémy, které dnes zažíváme, protože v některých státech Evropské unie existuje aplikace směrnice o vysílání pracovníků dochází k nedostatku jasnosti u definicí a k rozporné judikatuře. A to také vedlo k chaosu a velkému odporu ze strany pracovníků. Tedy tato směrnice, která upraví mobilitu pracovníků, kteří přicházejí z prostoru mimo EU, by neměli vycházet z filozofie směrnice o vysílání pracovníků, že potom dojde k násobení chaosu. 300 milionů pracovníků pracuje na světě pro nadnárodní společnosti. A já uslyším zástupce komise a otázkou je, jak zajistit eh, filozofii vysílání pr- pracovníků. Já doufám, že se tak nestane, protože my potřebujeme harmonizaci a proto potřebujeme nový postup teze komise, že je třeba zdokonalit směrnici pro vysílání pracovníků a že 27 členských států se shodne na těchto změnách. To je práce, kterou provádí státní zpráva. Je to obrovský objem práce. Všechny země světa musí postupovat stejně a to bude znamenat eh, ještě navýšení nepochopení a chaosu. Takže je tu základní myšlenka, kterou hájí všechny politické skupiny, která vychází z potřeb a nikoli ze setrvačnosti zděděné z minulosti. Neměli bychom se dopouštět stejných chyb jako v minulosti. Paní Jakonsary vidí tři základní směry v tomto textu. A je tu snaha připravit kompromisy, protože existuje již jasný základ pro tento kompromis. Musíme mít před sebou jasné definice pokud jde o působnost směrnice. A při četbě pozměňovacích návrhů se zdá, že existuje velká většina pro to, abychom vyloučili agentury a agenturní zaměstnance z pole působnosti. A tady hovoříme o podnicích, které sídlí v Evropské unii a mimo Evropskou unii, ale nejde o agentury zprostředkovávající práci. Také tu je názor, který by vlučoval stavebnictví, kde může dojít k přesunům pracovníků. A celá řada pozměňovacích návrhů umožňuje členským státům skrze sociální partnery omezit působnost směrnice, pokud dojde k dohodě v příslušném členském státě. Dále definice. Jde o otevřený cysty nikoli pracovníkům bez kvalifikace, jde o kvalifikované pracovníky, takže je třeba říci, jakým způsobem definujeme odborníka, specialistu. Je třeba definovat stážistu a je třeba jasně říci, kdo jsou pracovníky těchto společností. Je to řada poznacích návrhů z různých politických skupin, které požadují definici velmi jasnou, která by stanovila, že převáděný pracovník musí pracovat už již určitou dobu v podniku. Nemělo by se jednat o pracovníky, kteří nemají žádný vztah k příslušnému podniku a kteří by byli vlastně najímáni pouze za účelem toho převedení. Před příchodem do Evropy by měli mít eh, za sebou minimálně 6 měsíců v podniku. Někteří by uvítali i dokonce delší lhůtu. Pokud jde o působnost, ještě jsem zapomněl na to, že paní, je tu pozměcená paní Ernst a paní Esaja, pana Hendla, Paní Hirsch. Zpravodajka se zabývá návrhem směrnice, který by se staval na kvalifikované pracovníky a tady máme již eh, ustálenou doktrínu Evropské unie. Třeba tedy harmonizovat eh, tuto doktrínu, zejména pokud jde o definice. Je tedy třeba brát v úvahu vysoce kvalifikované pracovníky a zpravodajka se pokusí nalézt kompromisy, které by se přiblížily definicí, které existují v směrnici o modré kartě. Jaká jsou práva těchto pracovníků, když vstoupí do Evropské unie? Existují zde pozměňovací návrhy. Baldassare, Handel, Lamberts, paní Schröter, které umožní dosáhnout většiny v bodu, který byl zmíněn pro sezónní pracovníky. Přejeme si být velmi konkrétní a přesní. ti, kteří přicházejí za prací do Evropské unie v rámci převedení, by měli mít stejná práva jako pracovníci, kteří pracují v Evropské unii. Jde o pracovní práva a práva týkající se sociálního zabezpečení. Ti, kteří přicházejí do Evropy, nemohou být předmětem horšího zacházení než evropští pracovníci, protože Charta základních práv a svobod A veškeré naše vyjádření mimo Evropskou unii jsou v tom smyslu, že prostě nemůžeme odsuzovat veškeré formy diskriminace mimo Evropskou unii a sami diskriminovat uvnitř Evropské unie. To by byla chyba, tedy přivést eh, lidi do Evropské unie za podmínky, které by byly horší, protože to by skutečně ohrozilo důvěru, která má existovat eh, u všech pracovníků a také by to bylo zdrojem rasismu a xenofobie. Evropští pracovníci nemohou souhlasit s nespravedlivou a neracionální situací. A na radě komisi v parlamentu se říká, že stojíme v popředí a bojujeme proti všem formám diskriminace. Je zřejmé, že diskriminace v podnicích musí být potírána a musíme zajistit rovné zacházení. Tato směrnice je velmi důležitá, je nezbytná pro podniky, ale je také důležité, abychom se nespletli ve způsobu, jak budeme nakládat s tím, touto skupinou pracovníků. Směrnice o vysílání otevřela určitou cestu celé eh, řadě odmítavých postojů vůči evropským institucím, protože tyto instituce vytvářejí určitý trh, kde jsou dodržovány hodnoty a toto vysílání, to je nivelizace od spoda. A demontáž určitých zásad a hodnot. Takže je třeba, aby, se to, aby to bylo zasazeno do rámce, kde jsou stejná práva. Neměli bychom redukovat evropské normy, protože se jedná o hodnoty, které plní našim tradicím. Děkuji. Děkuji za tento poměrně rozsáhlý úvod. Ale rozprava je přesto nutná. Paní Esaja a paní Hirsch. Děkuji, paní předsedkyně. Já tady máme společnou pravomoc s výborem Libe i v, v, u této směrnice, stejně jako u té předchozí. A nejdříve bych vám připomněla, že rozsah působnosti e, této směrnice jsou pracovníci v oblasti informačních technologií. Jedná se o vysoce e, vzdělané, e, kvalifikované lidi a možná tedy, že tady nebude taková hrozba zneužívání a vykořišťování jako v případě těch sezónních pracovníků, kteří do Evropy přicházejí. Ale přesto eh, musíme eh, stále velice jasně eh, říkat, tedy jasně stanovovat ty definice, jak říká pan Serka. Jedna z problematických věcí je provázanost těchto směrnic na směrnici o vyslaných pracovnících, jak už říkal pan Serkas. Protože jestli Tady eh, vejmeme všechny ty odkazy na směrnici o vyslaných pracovnících, jak eh, to učinila paní Jakonsáry, tak si nejsem jistá, jestli tohle potom bude ta eh, správná cesta vpřed a jestli nám to usnadní situaci. Musíme to řešení prostudovat bedlivě. Mám k tomu určité pochybnosti, protože ti pracovníci jsou de facto vyslaní mají eh, svoji pracovní smlouvu ve třetích zemích. Takže oni jsou opravdu vyslaní eh, s těmi společnostmi. Ale, ale možná, že ve spolupráci s výborem Livem budeme moci nalézt řešení eh, pro tuto vazbu. Jestli bychom to měli pomínout nebo, nebo pardon, zrušit tady v tom, nebo jak to sformulovat. Potom eh, definice. Ve článku 3 eh, to by se mělo eh, vyrovnat s ustanoveními v smlouvě nebo v dohodách GATS. A to tak, aby byly lépe vymezené ty kategorie, kterých se ty transfery týkají. Můj pozměňovací návrh 113 bych ráda ještě vysvětlila, protože tady žádám o škrtnutí textu komise a komise zde se pokouší definovat univerzálně platnou kolektivní smlouvu. A já to chci škrtnout, protože si myslím, že eh, je to podle toho textu v rozporu s národní legislativou nebo postupy. Například v severských zemích ty definice eh, dělají sociální eh, partneři, organizace zaměstnanců a zaměstnavatelů. Takže teď se pokoušíme eh, definovat novou definici a bude velice obtížné tohle implementovat v zemích, kde se používají kolektivní smlouvy a definuje se to teď jinak. Potom otázka sociálního zabezpečení, o které už hovořil pan Serkas. Tady máme eh, podobné eh, problémy, které jsme měli eh, už u směrnici o jednotném povolení. Tady podle článku 14, nebo je to třeba vysvětlit tak, kde by eh, sociální, eh, systémy sociálního zabezpečení eh, rezidenta by mohly se řídit pravidly systému jejich domovských. Evropská unie nemá pořád ta pravomoc v oblasti sociálního zabezpečení a my tady teď tak trochu otevíráme legislativu k sociálnímu zabezpečení legislativu jednotlivých členských států a to poměrně nepatřičným způsobem, takže Doufám, že tímto se nám podaří eh, se vyhnout problémů, které už teď máme například ve směrnici o jednotném povolení. Také bychom se měli vyhnout situacím, kde eh, je pracující pokryt dvěma právními systémy a platí příspěvky v obou, ve členském státě i ve třetí zemi. To jsou tedy ty hlavní eh, problémy, na které jsem chtěla poukázat a jsem si jistá, že eh, díky dobré spolupráci na tomto eh, výboru mezi zpravodajem a dalšími stínovými zpravodaji a, eh, při spolupráci s výborem Libe bude ten text přesnější a pochopitelnější. Děkuji. Merci. Děkuji paní Hirsch a paní Schröter. Děkuji, paní předsedkyně. Za liberály mohu říci, že ta směrnice i pozměňovací návrhy se ubírají obecně správným směrem. Jak už zde bylo řečeno, platnost pro stavebnictví, které by mělo být tedy vyloučeno z toho, to je, myslím, pochopitelné pro všechny. Definitivně je tady ještě jedno slabé místo, a my jsme k tomu předložili pozměňovací návrhy. Jedná se o definice, je třeba je vyjasnit. Některé formulace jsou ještě hodně úzké a je třeba udělat je tak, aby podniky měly tam určitý eh, prostor a aby je využívali. To znamená, abychom eh, tady nehovořili jenom o absolventech vysokých eh, škol nebo o vysoce kvalifikovaných lidech, ale stejně tak potřebujeme odborné pracovní síly. To znamená, aby eh, to byly prostě odborné pracovní síly a otevřít jim tam eh, prostor. To je ústřední bod. Další eh, aspekt, který k tomu docela jistě patří, je definice koncernu. I to se odlišně chápe v jednotlivých zemích, jak jaká ta vazba musí být mezi jednotlivými eh, zeměmi, v jakém rozsahu, to bychom ještě jednou měli tady vydefinovat lépe. A potom, a k tomu jsme eh, předložili pozměňovací návrh, eh, je tady příslušnost k podniku nebo délka příslušnosti k podniku, eh, po které eh, může být pracovník eh, vyslán. V současnosti to tak prostě nefunguje, že by někdo 12 měsíců musel být zaměstnancem ještě předtím, než může být nasazen někde jinde v EU. Čili my jsme pro to, aby se to snížilo alespoň na 6 měsíců, to bude mnohem realističtější. A potom poslední věc, eh, která podle mého názoru eh, bude důležitá i po byrokratické stránce, ovlivní to eh, konečné prosazení, možnost, aby tyto odborné pracovní síly v EU opravdu mohly vyjet činnost v celé EU. Protože řada podniků má potom eh, pobočku ve Francii, v Itálii, v Německu a musí být možné, aby eh, na jednou s jedním povolením to šlo pro všechny eh, země, bylo možné, aby se to pokaždé nemuselo opakovat. Čili tohle je třeba zajistit, abychom to spružnili a snížili e, administrativní zátěž. Jsem si ovšem e, jistá, že e, se tady vydáváme správnou cestou a činíme krok směrem k realitě každodenní ve velkých podnicích. Děkuji. Paní Schröter a potom paní Jazlověcká. Ja, vielen Dank. Děkuji. Pro ty, kteří se touto směrnicí zabývali eh, intenzivně, eh, je jasné, eh, kolik protichudných názorů tady zaznívá. My zelení jsme se tím zabývali velmi intenzivně a přistoupili jsme ke změnám důležitých bodů v návrhu komise. Především jsme také přiostřili právní základ, přičemž eh, jsme si eh, mysleli, že eh, je se třeba za, za soustředit na důležité věci. Myslím si, že spousta věcí patří do balíčku migrace, ale není to totež jako vysílání pracovníků vysílání pracovníků, to je otázka svobody poskytování služeb. A my chceme svobodu osobního po, svobody pohybu, posílení svobody pohybu, eh, což je posílení migračního balíčku. A když se podíváme na pracovníku o vysílání pracovníků, tak ta se automaticky vztahuje také na pracovníky vysílané ze třetích zemí, čili tady není třeba žádné nové úpravy. Jestliže je někdo vysílán ze třetí země, no tak prostě platí tato směrnice a není třeba nic změnit. A proto komise se pokusila eh, to tady oddělit, ale ne, nepovedlo se to úplně čistě. A podle mého je to tím, že rada to považuje za vysílání pracovníků, nikoli za problematiku svobodného pohybu. Ale já si myslím, že to je špatně, poněvadž migrace se týká pohybu osob, ale ne služeb. Takže pokud chceme ten, eh, to prostě zařadit do pilíře, pak to musíme dát do pilíře svobodný pohyb osob, nikoli svobodný pohyb služeb, neboť to se řeší ve směrnici o vysílání pracovníků. To znamená, že to, co my jsme e, zde dosáhli, e, my v podstatě chceme, abychom jasněji rozlišovali, co kam patří. Čili Jestliže je někdo vyslán někam pracovat, tak je to směrnice o vysílání pracovníků a to znamená, že je to poskytování služeb a je to jasné. Ale pokud eh, přicházejí lidé, já vím, ať už prostí pracovníci nebo manažeři, eh, tak oni přicházejí jako jednotlivci, kteří se pohybují eh, v rámci jednoho podniku, který má provozovny ve více eh, státech. A tady má rada pravdu, protože tady se jedná, to spadá pod slovenský program, takže se jedná o svobodu pohybu v rámci EU a tady není třeba eh, stále znovu žádat o povolení k pobytu. Komise de facto chtěla dosáhnout toho, aby někdo, kdo se v rámci podniku přesouvá z jedné čínské země do druhé, tak aby nemusel si všechny formality vyřizovat vždycky od počátku. Čili toto je také důvod, eh, proč toto spadá zcela jasně jednoznačně do problematiky svobodného pohybu osob a tam se to musí řešit. A já si myslím, že eh, toto narazí na velký odpor v radě, protože i když budeme mít eh, stávající smlouvu se třetí zemí, tak přesto to pořád spadá pod migraci, pod eh, svobodný pohyb osob. A de facto i podniky na, na tomto právním základě si přesouvají prác, pracovníky z jednoho místa na druhé i přeshraničně. A to, co je třeba vyřešit a co vyřešeno není, je to, že pokud někdo má smlouvu, a, ale přesto to spadá pod svobodný pohyb osob, tak to prostě je třeba dořešit, to musíme korigovat. My jsme předložili pozměňovací návrhy, zejména pokud se týče této právní pozice a pokud se týče eh, právního základu. A nedomníváme se, tak jako to činí sociální demokraté, že vyšlo o pracovní právo, ale jde o migraci. Takže skutečně je to třeba eh, jasněji rozlišit od směrnice o vysílání pracovníků. Prostě pokud je něco vyslání pracovníků, tak je to vyslání pracovníků a sem to nepatří. Zároveň s tím eh, nepotřebujeme žádné výjimky pro stavební průmysl, poněvadž prostě tady jde jednoznačně o vysílání pracovníků, čili je to poskytování služeb. Eh, Současně s tím ovšem je pravda to, že osoby, které se to týká, potřebují definici. Takže ano, my jsme pro definici, definici také o to, že jde o kvalifikované pracovníky a to prostě musí být jasné, poněvadž právě tito lidé se přesouvají z jednoho místa na druhé a tady by mohlo dojít k záměně, proto jsme to v definici eh, přiostřili, aby bylo jasné, že jde právě o tuto kategorii lidí. A to je podle mého to nejdůležitější, protože když vyjasníme, pod jaký eh, právní, pod jakou právní úpravu to patří, pak eh, eh, jestliže je to imigrace, pak nemá smysl se tady bavit o kolektivních smlouvách a tak dále, poněvadž to tady ne, eh, nehraje žádnou roli. Ta osoba jednoduše a prostě pracuje pro podnik a to, co platí pro, v tom podniku, tak to platí pro tohoto člověka. Tady nepotřebujeme žádné nějaké extra definice prostě mm, stačí, když to vyjasníme předem a pak už to nebudeme muset dovyjasňovat poté já si myslím, že to vyjasní situaci, to bude řešením reálného problému pro reálné osoby, kteří sem přicházejí a nebudou tady muset vždycky začínat úplně od nuly, pokud v rámci jednoho podniku se přesouvají mezi členskými státy EU. Já tedy přesto Eh, ještě si myslím, že pokud se kontroly týče, tak tady eh, je to třeba kontrolovat velice přísně a eh, členské země mají právo si stanovit své instrumenty, čili toto právo členských zemí musí být zachováno, respektováno, ale přesto to neznamená, že by každý zrovna musel znovu začínat od nuly. A samozřejmě, pokud to tak uděláme, tak dojde eh, k vyjasnění věcí, nebude dokázovat ke zmatku, prostě nebudeme tady mít klasický případ imigrace, klasický případ vysílání pracovníků a bude to jasné. Madame Jazlověcká. Paní Jazlověcká, pan Engel. Děkuji, paní předsedkyně. Odkážu na vyjádření kolegyně. stále nerozumím tomu, jak v praxi oddělíme vyslání v rámci společnosti a převedení. Nebudu to prodlužovat, pokusím se vám předložit návrh, který jsme v rámci této směrnice udělali. Evropa má být konkurenceschopná na světových trzích po překonání krize a musí mít odpovědný a pružný trh práce. A proto evropské společnosti musí mít zaručen přístup ke kvalifikované pracovní síle a tato převádění v rámci společnosti jsou jedním z nástrojů zajišťujícím profesní mobilitu v rámci podniku a umožní využít jejich kvalifikaci v různých zemích. Převádění pracovníků, to je převádění know-how, odlišných názorů, odlišných postupů a to je dnes z hlediska konkurenceschopnosti velmi důležité. Navržená směrnice je významným pokrokem z hlediska vysílání pracovníků, ale to právo musí být živé a musí dát eh, podnikatelům pružnost a současně chránit před zneužíváním. Proto já i kolegové navrhujeme následující změny k této směrnici. Jak už jsem řekla, ustanovení musí zajistit pružnost pro podnikatele a tudíž chceme změnit definici v převedení v rámci společnosti. Navrhujeme ustanovení, které umožní převádět osoby, ale nikoli pouze na základě pracovní smlouvy, ale i dalších záruk využívaných v třetích zemích. Navrhujeme změnit definici manažérů, odborníků, aby se to týkalo i osob, které z hlediska podniku jsou nejvýznamnější, nejdůležitější na příslušnou funkci. Paní Hirš o tom už hovořila, jde o to, že je velmi důležité, aby pracovníci v rámci určité skupiny nebyli zaměstnáváni 12 měsíců. Dnes v situaci, kdy se situace na trhu mění, může to omezit eh, dosah směrnice. Chceme zkrátit tuto lhutu na 6 měsíců u odborníků a tři měsíce u stážistů. Chceme také snížit eh, lhuty pro rozhodování. Ty lhuty jsou příliš dlouhé. Zdá se nám, že to zkrátit ze 60 dnů na z 90 dnů na 30 dnů je naprosto dostatečné aby byly schromáženy příslušné informace pro rozhodnutí. Konečně sociální zabezpečení. Paní Esaja o tom hovořila, sociální zabezpečení pro převedené pracovníky. Ustanovení článku 14 odstavec 1 bod 2 pod bod C se netýká případu, kdy převedený pracovník spadá již do kompetence členského státu z hlediska sociálního zabezpečení. To zamezí případům, kdy pracovník vlastně spadá do dvou právních systémů a platí příspěvky do sociálního zabezpečení ve dvou státech. Děkuji. Tak eh, my se ve výboru zřejmě zhodneme na tom, že světové koncerny eh, eh, si občas chtějí využít pracovníky z jedných míst na jiných místech, to je, myslím, pochopitelné. Ale jde o to, aby se neopakovaly neopakovalo zneužívání, které znám ze své předchozí odborové praxi, jde proti eh, mzdovému dumpingu, eh, jde o eh, náhradu vlastních pracovníků levnějšími pracovníky od jinut a tak dále. Jde o vedoucí pracovníky a nová směrnice vytváří novou faktickou polohu to, co říkala paní kolegyně Šet, eh, pracovníkům v podstatě nepomůže, když eh, eh, chce se domoci svých práv a teď neví, podle které směrnice je v Unii, jestli je to ta Unie o vysílání pracovníků, směrnice o vysílání pracovníků, nebo jestli jde osobný pohyb osob. Takže eh, buď tedy budeme mít eh, novou směrnici, která se bude zabývat pracovními a podmínkami a v tom případě tam bude muset být jasně řečeno, jaké pracovní a sociální podmínky tady mají platit. Otázkou migrace o té vůbec nechci hovořit, mně jde o jasný status hlediska pracovního práva pro tyto lidi. A to, myslím, tato směrnice neřeší. Jestliže třeba, dejme tomu, Polák se na 6 měsíců přesouvá do pobočky mezinárodního koncernu a potom se přesouvá se někam jinde, tak ta směrnice to žádným způsobem neřeší, na co má nárok, na co nemá nárok. A e, jestli prostě tento člověk potom dostane e, poloviční práva, poloviční plat oproti pracovníkovi, který v tom e, Frankfurtu, v Londýně nebo podobně pracuje dlouhá léta, no tak to prostě není přípustné. Čili to opravdu takto nejde. A poslední poznámka, já chci poukázat na to, že sice chápu, že sociální partneři ve stavebnictví se na, eh, dohodli, že nechtějí, aby se na ně na evropské úrovni tato eh, směrnice vztahovala. Ale já bych chtěl eh, pozornit na to, že by to mohl být eh, politický problém. Eh, když tedy se to bude opakovat a my tady budeme přijímat další směrnice a celá průmyslová odvětví budou pro sebe nárokovat výjimky, to prostě nejde, čili já si myslím, že bychom měli raději nechat na národní úrovni sociálním partnerům, nakolik chtějí, aby se na ně tato směrnice vztahovala, ale prostě výjimky pro celé hospodářské branže, tak to se mně opravdu nezdá. Děkuji vám. Přeji si další kolegové vystoupit. Chce komise vystoupit nikoli, aby opakovala to, co řekla před chvílí, ale aby vyjasnila působnost mezi směrnicí o vysílání pracovníků a Yes, thank you, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedající tak především, zejména pokud se týče k tomu, co tady právě zaznělo, mohu vás ujistit, že už při navrhování tohoto textu se komise velice pečlivě zaměřovala na vymezení oproti těmto dvěma dokumentům. Prostě neměli by ti, kteří se zde dostávají ze třetích eh, zemí, eh, mít ani více, ani méně práv než domácí pracovníci. Paní Esaja má pravdu, že eh, tito lidé jsou v podstatě vyslanými pracovníky a tudíž se na ně vztahuje příslušná směrnice. Pan Serkas říká, že by jich mohla být zhruba jedna miliarda, ale v podstatě eh, je to podle posouzení dopadu na kolem 16 tisíc ročně, čili toto je eh, objem osob. A když se díváme na směrnici o vysílání pracovníků, pak eh, jestliže někdo už má právní sídlo v EU, může skutečně být vysílán v rámci EU, to je už příslušné směrnici a také nepřímo je takto stanovována úroveň, která musí být respektována také pro lidi ze třetích zemí. Čili měli by mít stejnou míru ochrany, tak jako pracovníci vysílání interně v EU. A zároveň směrnice umožňuje členským zemím Eh, pokud chtějí zavést eh, větší míru ochrany, pak samozřejmě mohou. To ale není už potom na základě této směrnice, ale pouze na základě národní legislativy. model v EU je prostě takový. Eh, ta směrnice o vysílání pracovníků možná není dokonalá, ale prostě nic lepšího nemáme. Takže pokud pouze eh, nebudeme uvádět eh, odkaz na tuto směrnici, tak eh, tím v žádném případě nesvýšíme právní jistotu, ale budeme mít tady možnost využívat dva různé právní nástroje, což není dobrá situace. Mm, řešení, které navrhuje paní Šrete, vypadá možná přitažlivě, ale Eh, neřeší de facto problém, který zde je. A sice eh, pracovníci, eh, kteří jsou přemístěvání v rámci firmy, tak to vlastně není vysílání pracovníků. Čili toto je otázka, co bylo dříve, jestli eh, vejce nebo slepice a to, o tom bychom se mohli bavit dlouho. Samozřejmě eh, je tady řada možností eh, zlepšit současné formulace. Komise je ochotná zde přispět a pokud se týče tedy té interakce mezi směrnicí o vysílání pracovníků a pracovníků ze třetí zemí, tak myslím, že naše pozice je naprosto jasná. Děkuji. Stačí revidovat směrnici o vysílání. Já to zopakuju, až si vezmete sluchátka. Pokud si komise myslí, že směrnice není dokonalá, takže spíše než nám říkat, že se s ním máme smířit, tak vás vyzývám, abyste ji revidovali, tak jak jsme vás k tomu už vyzvali. Pan eh, Hendl ještě chce vystoupit. Ja, Vertreter eh, der Kommission. Zástupce komise eh, právě zmínil, že je třeba vyhnout se tomu, aby eh, se do té směrnice dostala a žádné lepší nebo hrouší práva. Já nevím, kde tady byl ten, komis, ten zástupce komise během debaty. To jste nám nerozuměl, nebo jste nás neposlouchal? Tady nejde o otázku eh, více právách, ale i prostě, milý zastupče komise, o eh, zás, zabránění zneužívání a, a od toho, aby ta práva byla horší. Já bych eh, to tady ještě jednou zopakoval, doufám, že to komise také vezme na vědomí. Pane zpravodaji, měli jsme dlouhou rozpravu, vyzývám vás k tomu, abyste to uzavřel o něco stručněji. Děkuji. Nebudu se pouštět do debaty s zástupcem komise. Chci říct si, že to není tak úplně jasné, protože to, co je jasné, že všechno je zmatené. Zejména vztah mezi směrnicemi, o kterých jsme hovořili, je zmatený. Teoreticky vzato se na tyto věci zaměřujeme, ale představte si, že situace bude jiná mimo parlament. Vysílaný pracovník skutečně se dostává do labirintu, kde na něj čeká Minotaurus. A kromě toho zástupce komise, poté co nám vysvětlil, co je důležité v tomto balíčku od Stockholmu. A vy říkáte, že se to týká jenom 18 tisíc osob. Myslíte si, že zástupci rady s tím eh, ztratí mnoho času, když se to týká jenom 18 tisíc osob? Je to zásadní debata. Jde o politiku Evropské unie. A vy nemůžete tvrdit, kolik lidí bude předmětem tohoto převedení. Je třeba zamezit problémů, které by mohly vzniknout z titulu této směrnice a které jsme zažili u směrnice o vysílání. Neměli bychom ty problémy převádět z jedné směrnice do druhé. Několik eh, připomínek právní základ, eh, pokud paní Schroeter má pravdu a paní Jatrmaky nebude mít žádný problém. Není nezbytné aby komisař pro zaměstnanost byl v podřízeném postavení vůči komisaři pro hospodářství, aby to bylo stejné na radě a v parlamentu. Pokud jde o začlenění pracovních práv a sociálních práv, to je zásadní, protože to rozhoduje o marginalizaci pracovníků či nikoli. A pokud se změní právní základ, tak samozřejmě se změní postupy, ale ten problém s komisí bude přetrvávat, která se, zdá se, domnívá, že vše je ideální a vychází ze směrnice pro vysílání a bere ji jako základ u této směrnice. Nejde pouze o situace, kdy soud rozhoduje. V tisících eh, sporů, které se vážou na směrnici o vysílání. My bychom uvítali dokument od komise, kde bude jasně vysvětleno, jaká je souvislost mezi směrnicí o vysílání a touto směrnicí. Paní Esaja, paní Hirsch, paní Schröter a další, pan Hendel, vše, co zde zaznělo, vyjadřuje realitu. To je, že je tu tužba nalézt rovnováhu mezi potřebami podniku a potřebami pracovníků a Evropské unie a tam nalezneme řešení. Nevidím žádný rozpor. Existují odlišné pohledy. Paní Esea oprávně hovoří o tom, že tato skupina pracovníků nepředstavuje hrozbu. A existuje velké riziko zneužití. Jako u skupiny sezónních pracovníků, o kterých jsme hovořili předtím. Je pravdou, že u sezónních pracovníků je větší hrozba zneužívání. Ale také tam tolik nehrozí ničení trhu práce ze strany sezónních pracovníků přičemž eh, řídící pracovníci vysoce kvalifikování nadnárodních společností mohou vést k narušení konkurence při vysílání. Takže tam musí být eh, dostatečný prostor na trhu práce. A je třeba zabránit nekalé soutěži, zabránit eh, asymetrii mezi členskými státy, protože to může mít dopad na všechny. paní Esa, já myslím, že třeba o tom uvažovat, protože zde je téma, které úzce souvisí s naší diskusí. Severské země, zejména ta vaše a další, uplatňují kolektivní vyjednávání a je třeba velmi dbát toho, pokud jde o pochybnosti o směrnici o vysílání, protože tato směrnice o vysílání je právě tou směrnicí, která podrývá závaznost kolektivního vyjednávání. Takže paní Esaja, náš zájem je, aby byly respektovány národní postupy a tradice. Zejména v zemích, jako je ta vaše, kde jsou tyto postupy ohroženy eh, závadnými definicemi, které nacházíme ve směrnici o vysílání a které se snaží někteří převést do této směrnice a které tedy podrývají kolektivní vyjednávání. Paní Jakoncary mi sdělila, že začnou prázdniny, ale že je využije, aby si přečetla všechny vaše příspěvky. A celá řada názorů, které jsem vyjádřil, jsou také jejími názory a je možnost ustoupit z těchto názorů, když budou názory předložené fundovanější. Ale skutečně je potřeba lepší legislativní práce pro pracovníky a pro Evropskou unii. Chce komise zvážit, že dostala žádost o vyjasnění situace, pokud jde o vztah směrnice o vysílání a směrnice o převedení v rámci společnosti. A nebo to mám napsat komisaři vlastním perem. Já to klidně napíšu. Je třeba vyjasnit tento vztah. Takže máte slovo. Ano, mám to poznamenané a předám to. Ještě? Já chci vědět také, zda si, zda si to také poznamenal zástupce komisaře pro zaměstnanost, že ten je příslušný. Ano, my si přejeme jasnou odpověď o vztahu těchto dvou směrnic. Vlastně by to mělo být eh, v kompetenci předsedy Barosa, protože to zavazuje celé kolegium. Týká se to všech komisařů. A ty budou zavázáni tou odpovědí, která nám bude poskytnuta. Takže vy jste si to, ano, komise je skutečně kolegiem. Parlament je také parlamentem. A také dochází k ostrým výměnám názoru mezi námi zkušenost, kterou mám zde, tedy sjednocení v různosti, vyžaduje určité hledání schody, takže věřím, že se podaří dosáhnout tohoto vyjasnění do konce srpna. Merci de votre engagement. Alors... Tak vám děkuji za tento závazek. c'est pas ça Si, c'est ça. Vous voulez reprendre la parole Madame la présidente, j'ai... Paní eh, předsedkyně, já to mám poznamenáno, uděláme eh, maximum pro to, aby to bylo do konce srpna, případně na začátku září. Začátek září je 2. nebo 3. září. A mělo by to skutečně zavazovat politické autority. Nebude to žádný běžný přípis. Ale já to ještě písemně upřesním. Vzem k tomu, co požaduju po komisi, tak by to mělo být skutečně písemně vyjádřeno, takže já se obrátím na komisaře Andora. V kopii to dostane paní Malmström taky. O tom modelu Potom na dovolenou, říká paní předsedkyně. A projednáme tedy kompromisní pozměňovací návrhy 19. září a budou odhlasovány 6. října, protože výbor Libe bude hlasovat v listopadu, podobně jako zprávy pana Koferatio. Dostáváme se k poslednímu bodu pořadu jednání z dopoledne a u bodu 17 dám slovo kolegovi Englovi. Pokud je o postup zájemného hodnocení podle směrnice o službách, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. A protože ten postup je v angličtině, tak to uvedu anglicky. As always with opinion u stanovisek už to tak bývá, že je to poměrně e, krátká věc, je to 15 znaků, čili tady moc nemůžete se rozepsat. Já to, co jsem napsal, v podstatě už jenom opakuje to, co už tady zasnělo dříve v podobných kontextech, čili ten text v žádném případě není revoluční Eh, přesto tady jsou tady posměňovací návrhy, které eh, tady mohou být posměňovací návrhy, které to eh, prodlouží. Výbor INCO se rozhodl zaměřit na proces revize a vyhodnocení a méně na obsah směrnice, což je logické, protože my tady hovoříme o procesu procesu eh, vzájemného vyhodnocování. Eh, žádný další výbor se nerozhodl, že by vydal své stanovisko, což je asi správně, protože pokud eh, my bychom se snažili tady promluvit k tomu procesu, tak to bychom asi nenašli ten vhodný mandát, poněvadž to patří do toho výboru IMCO. To je na vysvětlenou že my fungujeme v podstatě velice paralelně k tomu hlavnímu výboru. K tomu textu vlastnímu vy jste ho vlastně už mohli vidět. Já dnes sám přikládám dva pozměňovací návrhy, které nejsou žádné nějaké výrazné. Máme tady pouze úvodní bod, který připojuje několik čísel eh, o váze eh, služeb eh, v rámci HDP a také jaký, jakou měrou přispívají k vysílání pracovníků, čili jenom takových pár čísel, to je hlavní, co tady měníme. A kromě toho je to ještě určité drobné rozšíření a tak dále, ale prosím, mějme na paměti, že eh, ten řídící výbor se soustředuje na proces, nikoli na obsah. Dobře, děkuji vám. Takže eh, přece jenom tady jsou tady určité základní otázky. Eh, paní Turinen, nejenom velmi stručně, protože eh, my možná nebudeme tak zcela eh, souhlasit eh, se změnami v tom textu. Jenom je tady bod 3 a myslím, že ten je kontroverzní. Vy říkáte, že některé služby nespadají pro svoji specifickou povahu pod směrnici o službách a to znamená, že by tady měla být odvětová regulace v rámci EU. My si myslíme, že to tak není, my si myslíme, že spíše je třeba to právně vyjasnit a e, že je to třeba také vyjasnit, jaká jsou specifika těch sociálních služeb, takže my proto žádáme rámcovou směrnici, která vyjasní a přinese jasné definice, tak aby ta e, současná směnice mm, eh, nebyla zase tak, eh, aby se jí to prostě příliš nedotklo. My tady hovoříme o eh, službách jako péče o děti nebo, nebo první stupeň základní školy a tak dále. Eh, já si myslím, že to není příliš kontroverzní v tomto eh, parlamentu, ale já si myslím, že bychom byli schopni to eh, dobře naformulovat, tak abychom se mohli shodnout. Výborně. Pan Kreuzmann. Vielen Dank, Frau Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za zdařilý návrh. Má pravdu v tom, že e, je třeba překonat ty e, hlavní bariéry e, ve fungování společného trhu. Nicméně statistiky tady pořád ještě nejsou docela v pořádku, ačkoliv je tady asi dvě třetiny lidí jsou za městány ve zážitech souvisejících poskytování služeb Eh, tak eh, jejich eh, podíl na mezinárodním obchodu v rámci Unie je podstatně menší. Takže v podstatě pouze 8 malých a středních podniků fungují přes hraničně. A to znamená, že zde máme velice nízkou konkurenci a také malé přírůstky konkurenceschopnosti. schopnosti. Zde se ukazují, kde, ukazuje, kde jsou přetrvávající překážky a mm, je to, e, jsou to kapitálové investice, pojištění a tak dále. E, pokud se týče fungování společného trhu z hlediska určitých odvětví, tak eh, tady je třeba toto zohlednit eh, v právních aktech EU. Zemina je třeba se zaměřit na směrnici o poskytování služeb a o možnosti převádění sociálních a důchodových nároků. Eh, otázce ohlašovacích povinností na národní úrovni a alternativních mechanismů řešení sporů, tak toto by mohlo také na pomoci. Nyní ovšem je třeba, aby jednaly členské země, poněvadž současné zákony nejsou schopny vyřešit všechno a je třeba eh, eh, řešit a změnit také příslušné prováděcí předpisy. Jestliže eh, členské státy prodlévají s přijímáním těchto předpisů, komise by měla jednat a rozhodně. Děkuji Kinga Kunz. Děkuji, já bych také chtěla sdělit, že jde o důležité sdělení, eh, vzhledem k tomu, že jde o první vyhodnocení a z tohoto důvodu to bude zaměřeno spíše procesně. Pokud se týče transpozice a částečně implementace eh, směrnice o službách, Nicméně, jak říkám, je to pouze první zpráva a myslím, že bude důležitější, když eh, později, až v letech 11 a 12, budou prováděna vyhodnocení z hlediska fungování a účinnosti. Čili to musíme ještě počkat, toto nemůžeme provést v současné době. Já také souhlasím s tím, že bychom se měli trošku více zabývat obsahem a důležité je, abychom přijali trošku širší pohled, čili eh, abychom hovořili nejenom o směrnici o službách, ale také o dalších dimenzích společného trhu práce, to znamená také přenositelnost důchodových nároků, vysílání pracovníků a tak dále. My tedy budeme mít pár pozměňovacích návrhů, nic dramatického ze strany socialistické skupiny. Děkuji vám. Okay. Dobře. Komise nepožádala o slovo. Nejsou žádné další žádosti, takže vrátím slovo zpravodaji. Merci. Děkuji, paní předsedkyně, za druhé kolo v mém případě. Nemohu říci, že bych nesouhlasil s předřečníky. Souhlasím s tím, že předpis Sector EU legislation asi není optimální formulace, kterou bychom zde mohli nalézt, ale jsem otevřen pozměňovacím návrhům, které by řešily tuto nedokonalost. Důvod, proč jsem neuvedl služby v obecném zájmu, respektive sociální služby, souvisel s délkou textu a omezeními, kterým čelíme u prostého stanoviska. Což neznamená, že by to nemělo mít své místo. A pokud eh, budou předloženy takové pozměňovací návrhy, tak je zřejmě podpořím. Pokud jde o paní Gens a pana Kolicmana, nechci nic doplňovat, až, až na to, že zřejmě souhlasím se základní jejich vyjádření a myslím, že nalezneme širokou schodu v podobě pozemcích návrhů. Děkuji mnohokrát. Vzhledem k tomu, že jsme takto vedli rozpravu o uvedení vašeho stanoviska. Termín pro pozemce bude poměrně krátký do příštího úterý poledne 18. července, aby bylo možné hlasovat, tedy projednat tyto věci 8. a hlasovat 12. Eh, září. Skončili jsme naše dopolední jednání a sejdeme se ve 3 hodiny odpoledne na naše poslední jednání před prázdninami. Nasledanou.